Máme tady autory první zprávy, takže bychom mohli zahájit odpolední zasedání. Prvním bodem na pořadu jednání je zpráva Miroslava Mikulášika, zpráva za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013 a poprosím pana Mikulášika, aby předložil svou zprávu. Děkuji paní předsedkyně za úvod. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, s velkou radostí jsem zpracoval strategickou zprávu za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období let 2007 až 2013. Jedná už se o třetí zprávu První zpráva tohoto druhu byla přijata za šestého volebního období. Publikace sdělení komise pod názvem Politika soudržnosti strategická zpráva za rok 2010 o provádění programů za období 2007 až 2013 ukazuje první výsledky provádění politiky soudržnosti programačním období 2007 až 2013. Máme tedy k dispozici první skutečnou analýzu provádění operačních programů. Osobně se domnívám, že strategické zprávy jsou cenným zdrojem informací pro politické rozhodování, jelikož vycházejí z návrhu na zlepšení předložené místními a regionálními orgány. Domníváme se, že doporučení z této strategické zprávy obohatí také proces přípravy budoucích národních referenčních strategických rámců. Je třeba podporovat osvědčené praxe a vyhýbat se minulým chybám. Zpráva Evropského parlamentu se bude zabývat eh, tím, jak se členské státy rozhodují o tom, kam investovat prostředky. Budeme se především věnovat meziregionálním rozdílům, které je potřeba příslušným způsobem řešit. Nicméně skutečná hodnota politiky soudržnosti se musí poměřovat výsledky a skutečným dopadem na regionální, národní a evropské úrovni. Podívejme se na některá klíčová slova, kterými se dá popsat tato zpráva. Za prvé, analýza zaměřená do budoucnosti. Domnívám se totiž, že tato zpráva přispěje k plodné diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti v Evropské unii. Krátký úvod této zprávy. Samotná zpráva vznikne na základě dvou dokumentů. Výše změněného sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě a účetnímu dvoru pod názvem Zpráva za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. Dokument komise, který doprovází toto sdělení. pracovním dokumentu, o kterém dnes budu hovořit, jsem načetl účel a rozsah působnosti této zprávy, pracovní hypotézy a navrhl jsem další témata k analýze v této zprávě. Tato zpráva se bude držet eh, struktury předchozích zpráv komise o politice soudružnosti a já se budu zabývat tím, jestli členské státy provádí dostatečně evropskou legislativu. Chci také ukázat, jakým způsobem si členské státy vyložily strategické pokyny a jak je zavedly do svých strategických rámců a operačních programů. Za třetí důležitost zprávy. Provádění strategií a operačních programů v členských státech za období 2007 až 2013 je na půl cesty, byla už vybrána řada procesů a domnívám se, že stávající analýza úrovně provádění programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na období 2007 až 2013 je důležitá ze dvou důvodů. Za prvé, Vznikne tak potřebný přehled konkrétní situace po círka 18 letech provádění, a to tím, že se podíváme, do jaké míry jsou prováděny strategie a jak se dopracováváme k cílím. A za druhé, existuje praktická potřeba odhalit nedostatky v procesu a oblasti, kde je potřeba provádět reformy. Je třeba zároveň poukázat na příklady osvědčené praxe, tak aby ostatní mohli zlepšit účinnost své práce. Finanční krize, zpomalení ekonomiky a nadcházející vyjednávání o budoucím programačním období patří mezi další důvody, proč je tato zpráva o provádění aktuální a dobře načasovaná. Rád bych zdůraznil, že tato zpráva bude analyzovat jednak stávající provádění, ale také se zaměří do budoucnosti. Zpráva by měla být pozitivním krokem ku předu a proto máme doporučení, která se snaží zlepšit provádění oproti stávajícímu programačnímu období a zaměří se i na architekturu politiky soudržnosti po roce 2013. Takováto doporučení bude potřeba dále formulovat. Čtvrtá část mého dnešního vystoupení se týká pracovní hypotézy. Na základě důkazů vyplývá, že politika soudržnosti je relevantní, protože neustále přispívá ke zlepšování sociálně-ekonomického ekonomického prostředí. S tím ale, že existují jasné přirozené rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Prostoroval jsem si příslušné údaje a mám pocit, že v některých oblastech je potřeba přidat, a to především posílit výkony při provádění, vyhýbat se průtahům, zvyšovat finanční disciplínu a uplatňovat větší synergie s dalšími evropskými politikami. synergie a bránění tomu, abychom příliš se rozprostřeli naše zdroje a hodnocení příkladu osvědčené praxe a tak dále. Nyní tedy k pracovní metodě. Byl bych rád, aby pracovní dokument vedl k plodné diskusi s výborem pro regionální rozvoj. Já jsem v pracovní dokumentu předložil svůj postoj, kterýž to je postojem předběžným, a veškeré relevantní aspekty musí být v návrhu zprávy dále rozpracovány. Tento návrh se vám chystám předložit kolem 11. ledna. Zároveň bych také rád pracoval dvoustranně i mnohostranně v úzké spolupráci a kolegové a kolegyně. Chci zdůraznit, že se budu velmi těšit na skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji a také s předkladatelem stanoviska k této zprávě výboru REGI. Brzy zorganizují setkání se stínovými zpravodaji, tak abych získal od vás první vstupy, které pak zapracuji do návrhu své zprávy. Žádám tedy všechny poslance a poslankyně v tomto výboru, aby se podělili o své názory, nemusí být nutně stínovými zpravodaji, tak aby následně mohly být zapracovány do tohoto návrhu textu další myšlenky. Děkuji, také děkuji za prezentaci a nyní dáme slovo stínovým zpravodajům Elizabeth Peter a další. Děkuji zpravodaji Je za způsob, Eh, kterým chce postupovat. Chtěla bych zdůraznit, eh, že nás oslovil a to jednoznačně ukazuje také to, že se jedná o společnou, společnou práci a že to bude velmi strukturální. A jsem za to velmi ráda a chci to ještě jednou zdůraznit, protože je to důležité právě v tomto okamžiku a právě u této zprávy. Tato zpráva totiž bohužel není pouze tím čím je tedy hodnocením eh, strategických plánů a toho, jak jsou plněny ze strany eh, členských států, ale současně tato zpráva je také důkazem toho, že strukturální politika je důležitou politikou v EU a není možné ji krátit nebo ji zrušit. Eh, v rámci strategie EU 2020. A to je právě to, čeho musí tato zpráva dosáhnout. A to vidím znovu na té struktuře. Nicméně přesto je to tak, že eh, musíme zhodnotit finanční toky. A musíme eh, také doložit ty finanční toky na základě údajů členských států a také musíme doložit to, že tyto peníze jsou dobře vynaloženy. A musíme dokázat, že politika soudržnosti má v Unii smysl. Proto se musí jednat o eh, kritické posouzení eh, vynaložení prostředků, eh, zhodnocení soudržnosti eh, pro EU i pro jednotlivé regiony. A musíme prokázat, že tuto politiku nadále potřebujeme. Podle mě je dobré, že jsou součástí toho také osvědčené postupy a posouzení. A pokud je o členění a postup, tak bych chtěla několik, uvést několik postřehů. Jednak eh, je to v době ekonomické krize důležité, ale nicméně bych nezdůrazňovala tolik a nechala více prostoru cílům této zprávy. To znamená nikoliv... Eh, měli bychom ukázat, jak důležité tyto cíle jsou. Ale neměli bychom tolik hovořit o krizi, protože jinak nám eh, jiný výbor řekne, to je naše téma, to se, toto téma se netýká vás. A za druhé, A po druhé se, také se musíme podívat, jak, provádění, jak probíhá provádění v členských státech. A hlavním bodem kritiky bylo to, že docházelo k vracení e, peněz. A e, my musíme odpovědět e, opravdu na základě faktů. A není to jenom na regionech. Není to pouze chyba regionů. My přesně víme, kdo jsou na vině ti, kteří tak, dole, tak dlouho eh, bránili realizaci. A já jsem sama přitom tehdy byla a o rok později eh, došlo vlastně k tomu uvolnění prostředku až rok později. A vy sama, paní předsedkyně, víte, jak to probíhalo. Vy jste byla eh, <coughs> u toho. A za třetí bych se chtěla zmínit o tom, že podstatné věci nařízení bohužel nejsou příliš zmíněny v této zprávě, nebo ne dostatečně. A je to eh, průřezová eh, klauzule o udržitelnosti, dále průřezová eh, klauzule o agenda mainstreamingu. A to jsou skutečně důležité prvky, které se osvědčily v minulých letech eh, eh, v politice soudržnosti a eh, regiony si jich velice cenily. A proto bych byla ráda, kdyby tyto věci se ve zprávě objevily. Abychom ukázali, že to jsou důležité prvky politiky soudržnosti a měly by zůstat její součástí. Důležitou součástí této zprávy je použití praxe samozřejmě s odkazem na ty prvky, které, eh, ve kterých chceme pokračovat a musíme také zdůvodnit, proč chceme v těchto prvcích pokračovat a proč jsou pro regionální politiku důležité. Děkuji. Tremopoulos, please. Děkuji, pan Tremopoulos, prosím. Chtěl bych eh, poděkovat eh, také panu Mikolášikovi za jeho analýzu, ale chtěl bych ještě dodat několik postřehů. Já se totiž domnívám, že se pohybujeme na příliš obecně, obecné rovině a příliš se to neliší od zprávy komise. A myslím si, že jsou zde některé otázky, které chybí, které tam vůbec nejsou zahrnuty a naopak některé otázky jsou sice uvedeny, ale pouze povrchově. A já se domnívám, že výbor Regi eh, musí být eh, kritický, pokud jde o vůči zprávy komise. A eh, občané to od nás očekávají, ty, kteří nás volili. Tato zpráva je třetí v řadě takovýchto zpráv. Eh, po panu Fanisterovi eh, je dobré, abychom byli velmi přesní. A hovoří se zde o strategické, strategickém horizontu a odkazuje se na cíle struktury, která předpokládá určitou metodologii, kterou chceme používat. Určitě to je velmi důležité, my s tím souhlasíme, nicméně pokud jde o body, na které musíme klást důraz, tak jsou tři. Za prvé, za prvé jsou to fondy, které se týkají životního prostředí. Mnozí z nás by chtěli, abychom nejenom hovořili o ekologické politice, abychom o tom diskutovali, ale abychom také umožnili návrhy, které jsou udržitelné a týkají se zelených investic. A abychom uh, umožnili tyto investice abychom zohlednili ekologický aspekt. A já bych chtěla připomenout uh, významné nehody, kterým došlo například uh, teďka v Maďarsku, závažné nehody a v Rumunsku. A je tedy důležité také se zaměřit na udržitelnost, na ekonomickou udržitelnost. A za druhé, tam musí být transparentnost. V tomto ohledu e, komise přijala moji zprávu o transparentnosti, o které se hlasovalo, byla odhlasována a schváleno e, v červnu e, jednoznačnou většinou v parlamentu. A jasně se ukázalo, že hlavní linie, které se týkají transparentnosti, jsou zcela zásadní. A tedy znovu i zde můžeme odkázat na podporu transparentnosti a můžeme hledat Eh, možnosti, jak usnadnit různé formace a poskytování informací. Dalším důležitým aspektem je princip spolupráce. Určitě je to zásadní. My musíme schromažďovat informace, a to nejenom ze strany oficiálních orgánů na národní úrovni nebo na lokální úrovni, ale také ve spolupráci eh, s nevládními organizacemi, a s dalšími lokálními skupinami, ekonomickými eh, skupinami, které mají celé řady důležitých eh, prvků a často jsou eh, vyřazeny, vyloučeny z těch oficiálních zpráv a vztahů. A spolupráce tedy probíhá pouze přerušovaně, není dobře strukturována. Děkuji, Viktor Baština, prosím. Much indeed. Děkuji. Budu hovořit eh, za paní kolegyni Kalemba, která dnes bohužel nemohla přijít na schůzi, takže pokud dovolíte, tak bych předal její zprávu vašemu výboru. Paní Karembach je ráda, že komise hodnotí pokrok k dosahování cílu mezi jednotlivými členskými státy. Jde opravdu o hodně peněz. 35,7 celého rozpočtu Evropské unie půjde na regionální politiku a kohezní programy v období 2007 až 2013. Následně tedy v zájmu evropských daňových poplatníků, aby tyto prostředky byly vynakládány transparentním způsobem a vynakládaly se pro všeobecný, k všeobecnému blahobytu. Paní kolegyně souhlasí se strukturou zprávy pana Mikulášika s tím, že zpráva komise by měla být využita k ponaučení z minulosti, nalezení nesrovnalostí, ale stejně tak i oblasti, kde je potřeba reformy. Na druhou stranu je potřeba ukázat i na pozitivní příklady a šířit je. Tyto znalosti bychom měli použít pro plánování v dalším pardon, programačním období, které začne v roce 2014. Pro tuto chvíli uběhlo pouze 18 měsíců a stále jsme ještě pocitovali hospodářskou krize. Je docela možné tedy, že v roce 2012 ve zprávě budeme mít údaje, které se dají více ze všeobecnit. Paní kolegyně je velmi ráda, že zpravodaj chce upozornit především na pokrok nových členských států, které se snaží takto překonat meziregionální rozdíly. Vítá zároveň skutečnost, že chce, aby podle kapitoly 6 došlo k většímu využívání synergie regionální politiky. Paní kolegyně by se ráda stavěla také za větší spolupráci s Evropským sociálním fondem a Evropským fondem regionálního rozvoje. V komunikaci s regiony zjistila, že existují určité počáteční problémy, stejně tak, jako tomu bylo i na začátku všech programovacích období. Ale regiony byly příjemně překvapeny, že na rozdíl od předchozího období se mnoha způsoby zlepšila pravidla. Apeluje proto na ještě intenzivnější práci během dalšího finančního období. Co se týče pomoci regionům, Paní bych ráda, že regiony mohly využít tyto fondy k, ke stimulačním balíčkům a že to bylo dobře načasováno. Takto flexibilní bychom měli být i do budoucnosti. Zcela souhlasí se zpravodajem v tom, že v některých oblastech potřebujeme pracovat intenzivněji. Především musíme posílit provádění, vyhýbat se průtahům, zajistit vyšší finanční kázeň a zajistit synergii s dalšími politikami. Paní Kadenbach doufá, že nebudeme touto zprávou jenom na někoho poukazovat prstem, nejbrž, že se nám podaří identifikovat problematické regiony a na pomoci jim. Jak bylo řečeno, souhlasí se strukturou zprávy pana Mikulášika bude se těšit na další práce na této zprávě. Paní Krempech mě požádala, abych vám sdělil, že se těší na úzkou spolupráci s panem Spravodajem a dalšími stínovými spravodajemi. Děkuji vám za ní. Také děkuji Jan Olbricht. Specifika politiky soudržnosti Evropské unie vychází z toho, že začíná nové programovací období, aniž bychom věděli, jaké byly dopady předchozího programovacího období. Období zhrnutí a období programování se tedy překrývá a následně z toho vyplývá, že takovéto zprávy jsou velmi smysluplné, především zprávy, které se týkají systému provádění. V tuto chvíli se nacházíme v roce 2010, spustili jsme diskusy o dalších finančních výhledech a proto tady nazrála doba proto, abychom reagovali na první období, období 2007 až 2013. Jak říkal pan zpravodaj, v tuto chvíli ještě nemáme konkrétní čísla, ze kterých by se dalo vyvodit, do jaké míry se využívaly prostředky, ale tady tato zpráva se netýká pouze a využívání prostředků nýbrž způsobu provádění. Následně se tedy domnívám, že pan Mikolášik k tomu přistoupil velmi dobře. Jeho postoj je velmi široce zakrojený. Vychází z východisek roku prvních období roku 2007 až 2013, díval se na to, jak probíhalo programování a jak je prováděna připravovaná politika. Jinými slovy, takto připravená zpráva by měla poskytnout odpověď na to, jak probíhá provádění, jestli se setkáváme s nějakými problémy, anebo jestli se nám ověřují východiska, které jsme přijali na začátku. Jestli dochází k naplnění strategických ukazatelů a jestli jsou naplňovány i východiska programových dokumentů. V době programování jsme navíc měnili nařízení a otázka je, do jaké míry tato změna pravidel v tuto chvíli má dopad na změnu způsobu provádění. Jinými slovy tedy v tuto chvíli ještě dosti těžko můžeme hovořit o tom, jak se využívají prostředky. V tuto chvíli ještě nemůžeme hovořit o konkrétních realizovaných projektech. Můžeme hovořit pouze o projektech, které byly spuštěny, ale na druhou stranu je to výborná chvíle pro to, abychom ukázali, jestli systém provádění programů, který jsme přijali pro rok 2007 až 2013, může pokračovat do dalšího programačního období, anebo jestli už teď bychom se měli zamýšlet nad jeho změnami, protože vidíme, že má určité slabiny. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že pan Mikulášik zaujal, zaujal k tomuto tématu velmi dobrý přístup a ta zpráva určitě bude zajímavý materiál, a když budeme diskutovat o přípravě na další programové období. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Lambert van Nistelrooy má slovo. Eh, eh. Děkuji. Paní předsedkyně, já souhlasím s tím, co tady do posud zaznělo. Je to vynikající zpráva. Možná, že bychom se měli ještě koncentrovat na několik konkrétních faktorů, které jsou důležité pro debatu budoucnosti. Jak říkal pan Olbricht, je to pravda, musíme také zajistit horizontálnost politiky, i když se budeme zaměřovat na konkrétní věci, které stimulují ekonomiku, zvyšují energetickou účinnost nebo cokoliv dalšího, co potřebují a dělají regiony. Přesto to má i svůj horizontální rozměr a to je dost důležité, protože se dostáváme do fáze, kdy regionální politika nabírá jiných obrysu a to by mělo být také v implementačních nástrojích Evropské strategie do roku 2020. Paní Kalabach, tedy ústy svého kolegy, zdůraznila potřebu synergií. Pokud chcete zohledňovat i horizontální vztahy, jak jsem to učinil já ve své zprávě, Myslím, že je to velice užitečná cesta. Je možné toto říci univerzitám, podnikatelskému sektoru, tak, aby i tyto zainteresované strany se zapojily. Musíme nalézt úzká hrdla, místa, která vyžadují další zlepšení, takže potřebujeme se sbírat informace ve vaší zprávě, ale také ze strany Evropské komise. A poté můžeme začít hledat řešení. Takže abych to shrnul. Je to velice důležitá zpráva a ukazuje, že nástroje, které jsme si zvolili pro vyčlenování prostředků, chceme se zaměřovat více na ekonomiku založenou na znalostech a tak dále a tak dále. Myslím, že to, čeho jsme svědky, jsou určité velice důležité věci, které tato zpráva vystihuje. Podmíněnost, kondicionalita a tak dále a tak dále. Myslím si, že tato zpráva poskytuje dobré vyhodnocení těchto politických oblastí. A stále si někteří myslí, že regionální politika, zejména cíl 2, už není nutná, už jak si vyšla z módy, protože se stejně globalizujeme a tudíž nepotřebujeme takovouto politiku. Já myslím, že tato zpráva ukazuje opak a to, že regionální politika a všechny její cíle mohou být naopak v současné době velmi užitečné, takže je to velmi významná zpráva, já za ní děkuji. Zdá se, že nikdo další si nechce vzít slovo. Ještě než dám slovo zase panu Mikolášikovi, aby se vyjádřil, chci zmínit jednu věc. Možná víte, že minulé pondělí Evropská komise přijala pracovní dokument útvaru komise o příspěvku politiky nebo o reakci politiky na hospodářskou krizi což by vám právě mohlo pomoci při přípravě tohoto bodu ve zprávě, když hovoříte právě o krizi. Takže to je nejnovější materiál ze strany komise, který byste možná mohl využít ve svém hodnocení, ale nyní už vám dávám slovo. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že navážu na to, co jste říkala. Ano, určitě se podívám na ten dokument, který jste zmínila, protože přináší nový vhled do problematiky, nové návrhy do budoucna z hlediska toho, jak se vypořádat se současnou krizí a také bych se velice rád vyrovnal, je to také mou povinností, s následujícím tématem, a to strategický o strategických zprávách budoucí politiky soudržnosti. Já si myslím, že to by byl také další příspěvek navíc ke stejnému tématu. A mohu pouze říci, že udělám vše, co budu moci pro to, aby tento strategický reporting byl skutečně příspěvkem do budoucna pro budoucí politiku soudržnosti. Na adresu všech kolegů, kteří vystupovali v této debatě, paní Schröder, děkuji za vaše připomínky. Bylo to velmi zajímavé. Beč, pečlivě jsem si všechno poznamenal a těším se na spolupráci s vámi a s dalšími kolegy. Pan Tremopulos Samozřejmě vezmu v potaz to, co jste říkal. Musíme reflektovat i vaši práci na tomto tématu a možná změnit některé ty body, které jste zmínil. Já jsem pro vás dokonalým partnerem, protože také sedím na výboru Envy, takže já vám budu velice pečlivě naslouchat všem připomínkám o ekologické politice. A myslím, že by se to určitě dalo začlenit do textu, třeba v podobě pozměňovacích návrhů. Pan Baštinaru a paní Kadenbach, kterou znám, jsem velice ráda, že se vám líbí tady moje koncepce. A je určitě zajímavé podívat se na tyto synergie takovýmto způsobem. Hovoříme-li o Evropském fondu soudržnosti a regionálních fondech. Je třeba se na to podívat i z tohoto úhlu pohledu. Děkuji také panu kolegovi Olbrichtovi, který řekl minimálně jednu důležitou věc. A já myslím, že jsem přijal dobré rozhodnutí, když jsem se rozhodl příliš tady nevyjmenovávat nějaká čísla nebo procenta a to, kolik zemí a kolik projektů bylo zapojeno a tak dále. Jsou to auditoři, kteří by měli řešit čísla, ale samozřejmě mohu tam přeci jen dát konkrétnější údaje. jsme uprostřed nějakého procesu, eh, samozřejmě musíme si počkat na další zprávy za rok, za dva budeme mít mnohem více informací, tak abychom mohli všechno zhodnotit konkrétněji. A Lambert van Nistelrooy, ano, vy víte, že já jsem ve své předchozí práci také odkazoval na inovaci v regionech a na výzkum. Takže vám rozumím, když zmiňujete podniky na regionální úrovni. Eh, univerzity, malé střední podniky a tak dále. Takže děkuji vám všem eh, kolegové za vaše příspěvky, těším se na další spolupráci. Paní předsedkyně, dovolte mi abych eh, se krátce vyjádřil k časovému harmonogramu, který je podle mě realistický. Máme tady tuto prvotní výměnu stanovisek. Já udělám vše, co budu moci pro to, abych předal návrh textu k překladu mezi 7. a 11. lednem. Takže 11. leden je pro mě nejzaší termín pro přípravu zprávy, pak ji předložím k, nebo pošlu k překladu a potom 26. a 27. ledna by bylo možné se již vyjádřit k návrhu zprávy. Potom pokud je pozměňovací návrhy, tak eh, tu lhutu bychom si potom ještě stanovili, ale přeložené pozměňovací návrhy by měly být dispozici v únoru 2011. Poté zase samozřejmě dojde k výměně názoru o pozměňovacích návrzích a přijetí na výboru Regi by potom bylo asi 28. února. Doufám, alespoň doufám, že to je realistický časový harmonogram a poté by došlo k přijetí na plenárce. Tolik tedy z mé strany. Myslím, že to je poměrně rychlý postup, ale zase ne příliš unáhlený, aby výsledkem byla kvalitní práce. Děkuji. Děkuji. Ano, bereme v úvahu váš návrh ohledně časového plánu. V každém případě každá debata, příští debata, pardon, která proběhne v lednu, se bude týkat návrhu zprávy. Já myslím, že můžeme uzavřít bod 15 a přejít k bodu 16, což je návrh stanoviska Viktora Boštiniáru o strategii Evropské unie pro Černé moře, což je jediná zpráva z vlastní iniciativy AFETu takže bych vám chtěla dát na úvod slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Chci říct si na úvod to, že oblast Černého moře je jednou z nejkomplexnějších oblastí na okraji Evropské unie, ale zároveň je i součástí Evropské unie. Poté, co Bulharsko a Rumunsko vstoupili do EU v roce 2007. ale je to velice složitý region a týká se dvou členských států EU plus dvou zemí, které alespoň formálně projevily přání buď vstoupit do Evropské unie, anebo navazat nějaké institucionální vztahy s EU, což je Ukrajina a Moldavsko. Plus je tady další země procesu přistoupení, což je Turecko a dalším zásadním hráčem, ať se nám to líbí nebo ne, v tomto regionu je Rusko. Takže tolik, abyste si uvědomili, jak je celá situace komplexní. A můžeme si klást otázku, jestli Evropská unie se dostatečně zapojuje v této oblasti, je dostatečně slyšet. Může Evropská unie sama zvládnout celou tuto problematiku? Asi ne, my potřebujeme partnerství s dalšími, nejen se zeměmi v regionu ale také potřebujeme širší partnerství. Já přikládám veliký význam tomuto regionu jako území, kde po vstupu Bulharska a Rumunska mnohé procesy teprve probíhají. Je to region, který hraje velice důležitou úlohu pro Evropskou unii a také pro globální úlohu EU. Ať už jde o dopravu, energetiku, životní prostředí, znečištění nebo biodiverzitu, ale také nezapomínejme na bezpečnost a stabilitu, což jsou také velice důležité témata pro AFED, což je hlavní výbor, příslušný výbor pro tuto zprávu. Evropská unie musí určitě dělat více v regionu, a to na základě partnerství. A přesně z tohoto důvodu já přikládám tak veliký význam evropské strategii pro Černé moře. Je jasné, že rozvoj černomořského regionu je významný nejen pro jednotlivé země sousedící s Černým mořem, ale pro celou Evropskou unii. Evropská unie již eh, ukázala význam, jaký přikládá tomuto regionu synergií pro Černé moře. Ovšem, podívejme se pravdě do očí, jak jsem zmínil několikrát v Bulharsku potřebujeme synergie, ale bez energie to bude na nic. A teď mám na mysli i politickou energii, nejen energii, kterou používáme pro pohánění strojů. Takže potřebujeme být efektivnější a prvním krokem je zapojení všech zemí Černého moře, aniž bychom rozlišovali mezi členskými státy a nečlenskými státy. Snažil jsem se navázat další, kontakt s dalšími aktéry v regionu, s Ruskem a s Tureckem, ale bohužel můj pokus přesvědčit ruskou misi k tomu, že bychom měli mít výměru názorů, stroskotal. Ovšem sešel jsem se se šéfem mise Turecka v Bruselu, to bylo velmi plodné setkání a musím říci, že jsme se buď úplně zhodli, anebo naše názory byly velmi podobné na většinu problémů, což je velice povzbudivé. Veškeré úsilí o rozvoj regionu musí být vzájemně koordinováno. To znamená, že jednotliví aktéři musí nejprve identifikovat společné výzvy a dostupné zdroje a poté jednat koordinovaně nebo harmonizovaně. Myslím, že některé organizace, které mohou pomoci naplnit tento cíl, již existují. Já některé z nich zmíním. Například hospodářský proces pro Černé moře, Bisek, parlamentní zhromáždění Pasek a výbor pro Černé moře. A už jsem zmínil synergie pro Černé moře. Také si myslím, že strategie pro region Černého moře by měla, jak zmiňuji také v odstavci 3, zprávy využívat integrovaný přístup a zavedené principy politiky soudržnosti, protože můj návrh stanoviska odráží určitou regionální vizi pro další rozvoj Černého moře. Nejsou tam nějaké jenom obecné problémy související se zahraničními záležitostmi a bezpečností. Jak víme, infrastruktura je zároveň významná klíčová pro Černé moře. Teď mám na mysli infrastrukturu dopravní, ale také energetickou, která je každým měsícem relevantnější. Pokud toto chceme více skoordinovat, je naprosto nezbytné, aby všechny projekty byly alespoň vzájemně projednány mezi zeměmi hraničícími s Černým mořem, protože například doprava a energetika musí být rozvíjeny udržitelným způsobem. Ve stanovisku se zaměřuji eh, zejména na projekty transnárodních eh, sítí, ale také další důležité zdroje regionu. Pokud o energetiku, tak tady říkám ve stanovisku, že je nejen nutné vyjednat projekty ze strany partnerů, ale je také důležité je potom implementovat a také vyhodnotit, tak abychom věděli, kde je přidaná hodnota, jaké jsou ekologické dopady, ekologické náklady při rozvíjení takovýchto projektů. Musí nám jít o pokrok pro tento region, ale musí to být pokrok udržitelný a co nejekologičtější. Nedávné události v Mexickém zálivu ukázaly, že při rozvíjení energetické infrastruktury je třeba se jak si zajistit proti případným dopadům takovýchto obrovských katastrof. Poněvadž z energetického hlediska je Černé moře tak důležité, nezapomínejme na South Stream a další ropovody a plynovody, které se budují nebo o kterých se diskutuje. Je třeba se zaměřit i na dopad takovýchto velkých projektů v oblasti, která už teď patří k nejznečištěnějším na periferii Evropy. V odstavci 5 tím pádem zdůrazňuji, jak je důležité, aby bylo nalezeno řešení takovýchto událostí už v případě plánování. Nezapomínejme na to, že v roce 2011 mají být zahájeny práce na South Streamu a jsou tam zapojeny významné evropské společnosti. Zároveň ale nemáme žádnou evropskou strategii, jak naložit s těmito projekty. A e, v Pobaltí nám možná řeknou, e, že ty projekty nejs, nebudou ziskové, měli bychom se na to tedy dívat z jiného hlediska, než jen společné energetické politiky, environmentální politiky. Ale Toto téma je širší než jen toto. Černé moře, jak už jsem říkala, je velmi znečištěné a to je další problém. Je to problém, který se týká všech aktérů v Černém moři. A společné řešení musí být boj proti znečišťování a za životní prostředí. Já myslím, že je důležité, aby se všechny problémy řešily na základě společných evropských norem. To by mělo být asi to naše hlavní poselství. Až budeme jako Evropská unie jednat s Ruskem, s Ukrajinou, s Moldavskem, s Tureckem. Do posud, jsme většinou postupovali bilaterálně v Černomorské oblasti. Ale asi si dokážete představit, že by bylo lepší a efektivnější to řešit i jinak. Máme tady velké evropské společnosti, kterým jde o hodně, mají velké ekonomické zájmy a mají také bilaterální zájmy, ale pokud chceme celoevropskou strategii pro Černé moře, potřebujeme celoevropské odpovědi na tyto problémy. Předem vám děkuji za vaše příspěvky. Jsem otevřen veškerým příspěvkům kolegů a jsem přesvědčen o tom, že můžeme alespoň začít tlačit na koherentnější a integrovanější přístup pro Černé moře, což je zcela zásadní pro Evropu, pokud chceme být globálním hráčem. Děkuji vám. Very much for your... Děkuji za vaše nadšení. Andrej Kovačev chce vystoupit jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Bostinaru za návrh eh, stanoviska ke strategii EU pro Černé moře. Tato strategie by měla být základem udržitelného vývoje pro tento region. Má to strategický význam pro celou Evropskou unii, jak správně řekl pan navrhovatel. Eh, měli bychom zapojit všechny aktéry v regionu, nejenom e, země, ale také organizace. Vy jste je tady vyjmenoval. Ovšem je zároveň důležité nezdvojovat zbytečně práci existujících organizací v regionu. Je tady nedostatek správní kapacity, nedostatek financování v některých z těchto iniciativ, jako je třeba synergie, což potom vede k nižší činnosti nebo k menší viditelnosti. Evropská unie, jak správně zmiňujete, se musí stát vůdčí silou v regionu. Teď několik připomínek, které bych rád doplnil k tomuto stanovisku. Koordinace musí být zajištěna, pokud jde o vyhledávací a záchranné operace na moři. Také bychom měli mít případně i strategii dohledu nad Černým mořem. Proč to říkám, protože často došlo, dochází k potopení lodí jenom několik námořních mílí od eh, pobřeží, například hra Poseidon, které eh, se potopily velmi blízko pobřeží. Eh, nemůžeme přehlížet tento problém, který se týká nás, nás všech. Další důležitý bod ochrana pobřeží před před důsledky různých katastrof nebo neštěstí, ať už přírodních nebo způsobených lidmi. Bohužel jsou to problémy, které zatím nejsou až tak známé na veřejnosti, takže tady bychom mohli více intervenovat tak, abychom podpořili cestovní ruch v regionu. Pokud jde o životní prostředí, myslím, že bychom zde měli mít větší vzájemnou zodpovědnost, tak aby Černé moře bylo čistější. Ekologické problémy by měly být prioritní v této oblasti. Evropská unie musí být viditelnější v Černém moři, musí zvyšovat institucionální kapacity díky nové Evropské službě pro vnější činnost a díky zvyšování finančních příspěvků pro tento region na základě současných finančních nástrojů. Nechci se míchat do diskusí na AFETu, ale máme tam spoustu e, těch zablokovaných a méně zablokovaných konfliktů, například Severní Kavkaz, riziko extremismu, náhodní Karabach, e, spor mezi Armenií a Azerbajdžánem a tak dále, tak dále. Dunaj ústí do Černého moře. A také hovoříme o budoucí dunajské strategii EU. A tudíž by se měly spadat projekty v této oblasti, turistické projekty, projekty infrastrukturní a tak dále. Ještě jednou děkuji panu Bostinaru za jeho stanovisko. Budu bedlivě sledovat svou diskusi, protože jsem také členem AFETu, hlavního příslušného výboru. A doufám, že toto téma bude zajímavé nejenom pro ty dva členské státy, které sousedí s Černým mořem, ale pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Michal Tremopoulos, prosím. Děkuji také panu zpravodaji, navrhovateli, eh, za mm, materiál v Černém moři. Podle mě tam vystil velice důležité aspekty a já bych chtěla ještě dodat některé další prvky a být konkrétní. První můj komentář se týká znečištění Černého moře a řek, jako je například Dunaj a také e, ropné, e, ropná zařízení. Pokud je například o Ukrajinu, tam je celá řada eh, faktorů, které způsobují znečištění. Dále tam jsou ještě eh, jaderné elektrárny, třeba například v Černé vodě nebo dále v Bulharsku. <clears throat> A využívají vodu eh, z Dunaje. Takže obecně řečeno, Dunaj, který prochází různými zeměmi střední a východní Evropy, tak se dostává do <clears throat> Černého moře a to velmi znečištěným a využívají ho také eh, hydroelektrárny, vodní elektrárny a eh, je tam eh, souvisí to také s odpadním průmyslem. A je potřeba tedy se zabývat touto tématikou a tím odpady, které potom přicházejí do Černého moře. A u bosporského průlivu to všechno potom přichází do Černého moře. A dále chci připoje, připomenout, že, černé, že tam je sedmkrát překročena <coughs> hodnota radiace, než je ta povolená. A týká se to těch jaderných fabrik v této zóně. A musíte pochopit, že toto všechno pochází z Černého moře. Všechny dopady eh, mají vliv na eh, oblast, eh, která je v našem zájmu která je v okolí Černého moře. A jsou to negativní dopady na ekosystém, na cestovní ruch a to dopadá potom na ostatní země. A vzhledem k tomu, že znečištění nezná hranic, tak je nutné spolupracovat. A to ehm, je nutná přeshraniční spolupráce, abychom eh, to řešili komplexně. Eh, dále zde máme problém eh, ropných zařízení. Bylo uvedeno, že často vylévají své cisterny, ty potom čistí, čistí a my víme, že ten odpad a obsah je často vyhazován do moře. A jestli chápete to riziko. Bylo již také řečeno, že to má velký dopad, eh, velký dopad mají také, závažná, také závažné nehody. A chtěl bych připomenout, že Černé moře není dostatečně kontrolováno. Tam nejsou proudy. A právě z tohoto důvodu eh, je to, to moře nadále znečištěné. A bohužel tam eh, neplatí pouze legislativa EU, ale jsou tam také země jako je Rusko a Ukrajina, které nedodržují předpisy, které jsou potřebné, sice ekologické předpisy. A pak jsou tam eh, země, které jsou členskými státy EU, ale mají problémy s prováděním evropské legislativy. A proto tedy zásadní věcí by byla společná politika prevence. A nikoli eh, je lépe jednat předem, preventivně, a nikoli až po problémech. A to se týká také eh, plynovodů které jsou v této oblasti. Další eh, aspekt se týká people-to-people -people projektů eh, v energetické oblasti, což je financováno eh, v rámci Small Business Actu a týká se to právě regionu v této oblasti. A tyto práce těch malých subjektů nesmí být vyloučeny ve prospěch velkých projektů. Na to musíme dávat pozor. A závěrem bych chtěl eh, připomenout ještě nutnost lepší spolupráce. Sice mezi železnicemi, městy a přístavy, jako je Kostanc, Bukurešť, Varna, a spolupráce mezi těmito dopravními uzly a mezi přístavy. A lepší spolupráce musí být naším cílem. A týká se to také koridorů a do, dopravních koridorů se Ukrajinou a s Ruskem. A dále potřebujeme také větší spolupráci mezi přístavy a také celou řadu udržitelných pravidel ve v zájmu udržitelného rozvoje. Děkuji, nyní pan Stojanov. Prvu, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve se chci vyjádřit tomu, co právě řekl řecký kolega, tedy nevím, odkud má informace. Nevím, jestli víte, co to je eh, ta kozlovská elektrárna a jestli to nevíte, tak eh, spolu zajdeme do té elektrárny, přijďte do Bulharska a sám uvidíte, jak to tam funguje. Protože vy jste říkal, že když existuje elektrána, tak to znamená, že znečiště řeku, která je pro nás důležitá. Já si myslím, že to nejsou rozumná slova. Může to působit paniku, může to vyvolávat v lidech špatný dojem. Takže Doporučuji, abyste vystupoval odpovědněji a jestli budete chtít, tak vám zorganizuju tuto cestu, abyste viděl, že si nic takového, co říkáte, neděje. Že rozhodně není pravda, že by do Dunaje odtékal nukleární odpad, jak jste naznačoval. Teď k panu Postanaru. Jenom krátká připomínka. Nevím, jestli o tom víte, ale tento týden proběhl meziparlamentní výbor mezi Evropským parlamentem a Tureckem. A musím říci, že se to vůbec nepovedlo, že to celé selhalo, protože turecký ministr zahraničí několikrát hovořil o severním a jižním Kypru. Já mám pocit, že to je nepřijatelná terminologie, protože moc dobře víte, jakou my máme pozici k to, k, ke Kypru. Z toho důvodu evropští poslanci bojkotovali zasedání těchto výborů. Tedy já nevím, o čem jste mluvil vy s tureckým zástupcem, ale pokud dovolíte, tak uh, jak se u nás říká, eh, parafrázi latinského přísloví boj se Turku, i když ti nesou dárky. Já bych k tomu hned chtěl říci, paní předsedkyně, že jsme v, že v regi máme hovořit o regionální politice Černého moře z našeho pohledu, že se nemáme plést do konfliktu mezi severní a jižní částí Kypru. Já jsem na programu rozhodně turecké otázky neměl. Chtěl bych poděkovat Dargmaře ještě jednou za to, že mě pomohla při práci na této zprávě a myslím si, že by bylo lepší si neplést pojmy. Jsme tady ve výboru Regi, nejsme tady v mezinárodním, u Mezinárodního soudu k nějaké otázce. Já nebylo slyšet. Máte pravdu, kolegové, tato diskuse není zde vhodná. Měli bychom se soustředit na svou dnešní práce, práci a to musíme se rozhodnout o termínu pozměňovacích návrhů. A myslím, že jako u předchozích zpráv by to měl být 9. listopad, 18. hodina. Následně budeme moci hlasovat 30. listopadu Protože to vypadá, že v AFETu se bude hlasovat o této zprávě na začátku prosince, takže to stihneme včas. Prosím tedy, pracujeme s Viktorem Boštinaru, tak abychom měli dobré stanovisko s tím, že ještě jednou termín pro pozměňovací návrhy je 9.11.18.00. Hleda, že byste chtěli ještě něco říct. Chci hovořit o závažných problémech. Rád bych vstoupil ještě do této diskuse. Chtěl bych poděkovat panu Kováčikovi. Já velmi souhlasím s tím, co dříve řekl. My jsme se rozhodli, že ta zpráva nebude širší, než já jsem chtěl, ale s vaším příspěvkem určitě naše práva poukáže na problémy, které jste zmiňoval, jako třeba záchranné operace a vyhledávací operace na moři. Co se týče vztahu podunajské strategie a černomorské strategie, mám pocit, že je potřeba, abychom se strategicky zamysleli na rolí Evropské unie. Protože takto strategicky uvažují i ostatní globální partneři. Pokud to neuděláme, budeme pouze regula- eh, běžným regionálním partnerem. A jinak děkuji také za váš příspěvek, pane kolego z Bulharska. Co se týče pana Trimuluse, tak eh, já souhlasím s tím, že to je velmi znečištěné moře, pod 180 metry hloubky koncentrace vysoce technických látek je téměř smrtelná. Následně je tedy ještě těžší reagovat v případě, že dojde k nějakým katastrofám v Černém moři. Co se týče ekologického rozměru, rád bych řekl, že byla podepsána Bukureštská úmluva k životnímu prostředí, která je součástí programu regionální spolupráce. Nejde ale o to, abychom jenom něco měli na papíře, jde o to, aby tato umluva byla prováděna. Já bych byl proto, abychom pod patronací Evropské unie spustili regionální projekt k ekologickým otázkám abychom těmito regionálními nástroji ošetřili i ekologické problémy. Klidně o tom můžeme diskutovat i s Ruskem, či s ostatními, tak aby nejenom podepsali, ale i ratifikovali příslušnou úmluvu. Měli bychom to diskutovat i v rámci partnerských vztahů s těmito zeměmi, protože Rusko nám pokaždé říká, že ESPO popsali, podepsali, já vím, že co se Baltského moře týče, tak to sice podepsali, ale neratifikovali. Proč by Evropa neměla podporovat takto zásadní projekt? Nakonec chci říci, že nejspíš bude potřeba vytvořit společné regionální standardy, protože brzy budeme mít South Stream či jiné produktovody. Máme společné regionální standardy, především v oblasti hodnocení dopadu na životní prostředí v tomto regionu? Jednáme tady s malými zeměmi, které mají velké problémy bojovat s velkými hráči, třeba těmi, kteří jsou zapojeni do South Streamu, typu E.ON, anebo Gazprom, anebo francouzské plynářské závody. Hovořit o regionálním řešení, to je sice hezké, ale máme premiéra důležité evropské země, který má úzké vztahy s premiérem jedné neevropské země a ti prostě spustí South Stream na základě chápání dopadu na životního prostředí, které eh, jak si má tato neevropská země. Děkuji tedy mnohokrát za váš příspěvek a určitě se budu zabývat všemi pozdňovacími návrhy. Děkuji a tím se dostáváme k poslední zprávě a to stanovisko pana van Nistenroje k Evropskému roku aktivního stárnutí. To je dokument výboru pro zaměstnanost. V tomto výboru se pravděpodobně bude hlasovat v únoru, ale předpokládám, že už dnes můžeme mít první výměnu názorů. Lamberte, máte slovo. Geladen als het vorige, maar snijdt op zijn minst net zo diep als je kijkt naar de maatschappelijke relevantie ervan. Europa... Um, já myslím, že to je velice relevantní celospolečenské téma. Když se podíváte na demografii Evropy, bude tady znatelný přechod k úplně nové situaci. budeme mít stále méně a méně mladých lidí a pracujících. Eh, budeme mít stále více lidí starších 55 a 60 let. A určitě dojde k velkým demografickým změnám. Před 20 nebo 30 lety byla situace úplně jiná. Bylo pouze velice málo lidí, kteří odcházeli do důchodu a nyní se to číslo stále zvedá zničený. My si můžeme klást otázku, co se vlastně děje. A v případě současné, nebo vzhledem k současné porodnosti, z toho musíme samozřejmě učinit závěr, že tento Evropský rok pro aktivní stárnutí znamená také, že v roce 2012 musíme eh, podniknout eh, praktické kroky. A já si myslím, že se musíme angažovat takovým způsobem, abychom Ehm, nemysleli v politice pouze na seniory, ale abychom mysleli mezigeneračně, tedy na vztahy mezi jednotlivými generacemi. Máme eh, dva směry vývoje, ne? Jednak máme stále více starších lidí a na druhou stranu máme stále více mladých lidí, což jsou eh, protichůdné tendence. Eh, příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti a spolu s nimi potom můžeme spolupracovat na tomto tématu. Já bych si to představoval následovně. Měli bychom zde probrat regionální aspekty, ty bych měly být v popředí, tak e, jak na to poukázal už zpravodaj poslední zprávy. Musíme, teda, e, musíme tam tedy uvést, jak můžeme e, reagovat na regionální úrovni a potom se k tomu přidá ještě horizontální přístup, to znamená sociální aspekty, výstavba bytů, péče a tak dále. Eh, tyto horizontální aspekty musí být eh, lépe řešeny. Rok 2012, který je Evropským rokem aktivního stárnutí, a má tomuto tématu tedy věnovat velkou pozornost, tak to není ale žádná novinka, protože v Evropě jsou regiony, které již v minulosti jednali takto. Já jsem byla nedávno v Brandenburku a tam můžete na vlastní oči vidět, že obyvatelstvo, eh, počet obyvatel tam poklesl za poslední roky o 20 až 30 a na to je nutné eh, reagovat eh, nabídkou bytů, infrastruktury a tak dále. V každém případě je to téma, kterým se musíme zabývat. Ehm, my se musíme zabývat regionálními aspekty stárnutí, ale také dalšími aspekty, jako je například eh, e-zdraví mm, a jinými nabídky služeb. Ještě k časovému harmonogramu, abych nehovořil příliš dlouho. <coughs> Eh, již jsem napsal několik pozměňovacích návrhů Eh, naše stanovisko zveřejníme konce, na koncem listopadu nebo začátkem prosince, kdy to můžeme projednat a lhuta pro pozměňovací návrhu, pozměňovací lhuta 28. Eh, ledna. 26. ledna 27. ledna bude hlasování a potom bude hlasování v příslušném výboru a to 1. února. Já se těším na vaše komentáře a můžete se spolehnout na to, že eh, je začlením a zohledním dokumentů. To, to make... Nevím, jestli už dnes se chce někdo vyjádřit, pan Stojano. Благодаря Ще се да бъда максимално кратък. А... Děkuji, pokusím se jenom velice stručně. Myslím, že to je velmi chválihodná iniciativa protože jsem jeden z nejmladších europoslanců. Ale tato zpráva se týká starší populace. Musím říct, že v Bulharsku čelíme tomuto problému. Zmínil jsem to během předchozího funkčního období, zmíním to i nyní. Protože průměrná penze je méně než 100 euro za měsíc. Jak z toho má důchodce vyžít? jak z toho má zaplatit léky. Z čeho má zaplatit hlavní potraviny. Bulharští důchodci jsou obětí neochoty tyto problémy řešit. Nová bulharská vláda se chystá zavést reformy. Probíhají pouze první fáze diskuse a proto bych rád, aby to bylo zahrnuto do stanoviska. A to, že prostě nemůžete mít aktivní život jako důchodce, když na to nemáte peníze. Chceme-li mít aktivní stárnutí, je potřeba zlepšit standard života důchodců. Protože pouze když jim dáme více příležitostí víc, aktiv, žít, víc aktivně žít, budeme moci skutečně hovořit o Evropském roce aktivního stárnutí. V Německu nebo v Itálii důchodci nečelí těmto problémům, ale prostě v Bulharsku je to potřeba změňovat. Protože jinak by mě připadlo tady trochu obscení říkat lidem, že se jedná o rok aktivního stárnutí a že ho mají slavit. Yeah, I'd like to compliment Lambert uh, for Sean Kelly. Děkuji mnohokrát za tuto iniciativu. Musím říci, že je trochu ironické, že to má v gestci výbor pro zaměstnanost, zatímco jaksi předmětem této zprávy jsou lidé, kteří z práce odcházejí. protože jak se naplnili důchodový věk. A tím se dostávám k první otázce, kterou je potřeba řešit z evropské úrovně. Během posledních pár týdnů jsme viděli v Řecku a ve Francii určité tenze vyplývající z navýšení důchodového věku. Za prvé z finančních důvodů a za druhé díky tomu, že starší lidé mají lepší zdravotní stav. To je logické. A myslím si, že bychom se mohli minimálně zabývat myšlenkou harmonizovaného věku odchodu do důchodu po celé Evropě. Alespoň bychom si to mohli vytyčit jako cíl, spíš než bychom nechali na jednotlivých členských státech, aby měnili své stávající systémy. Já vím, že některé země mají směšně nízký odchod do důchodu. Já vím, že to je otázka subsidiarity, ale kdybychom alespoň vytyčili určitý směr, tak si myslím, že by to pomohlo. To je první věc. Za druhé, já vím, že náklady na důchodový systém a na zdravotní péči o důchodce jsou vysoké, ale existují zde i příležitosti, například v oblasti turistiky. Kdyby například bylo jednodušší pro důchodce cestovat, eh, tak by se navýšila potřeba v oblasti turistiky. A navíc by to mohlo třeba vyřešit otázku poklesu cestování mimo sezónu. To je příležitost, kterou bychom se mohli zabývat. Ale obecně si myslím, že příští rok je dobrým rokem, abychom se soustředili na tuto diskusi, aby proběhla pořádná rozprava, ze které vyplynou určité návrhy, které by minimálně vytyčily jakýsi směr, kterého by se mohly jednotlivé směry držet. Děkuji. Kamane, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také Lambertovi za skvělou prezentaci. Je to velmi aktuální téma. Je skvělé, že zde v tomto výboru se touto otázkou intenzivně zabýváme. Téměř každý členský stát se zabývá důchodovou problematikou, zabývá se možností prodloužit aktivní věk, jako výbor pro regionální rozvoj, i my bychom si měli vytyčit oblast, kterou bychom se mohli na evropské úrovni zabývat a říci zároveň, které diskuse by bylo lepší převést v rámci subsidiarity na nižší úroveň. Myslím si, že bychom se měli soustředit na regiony a na to, do jaké míry jednotlivé regiony v Evropě tomuto problému čelí. Jinak totiž bude v Evropě velmi různorodá situace a to bude mít své dopady na konkurenceschopnost. Já si uvědomuji, že to je v podstatě sociální otázka, ale na druhou stranu ekonomické aspekty je také potřeba brát v úvahu, stejně tak jako dopad na konkurenceschopnost který ještě více odlišuje jeden evropský region od druhého. Myslím si, že je dobré zabývat se příklady osvědčené praxe, protože, jak říká pan zpravodaj, v některých regionech už problém starnoucí populace aktivně řeší. Měli bychom se tedy zaměřit na tady tyto regiony a najít nějaký způsob, jak to efektivněji řešit. A potom ještě otázka toho, jak bychom v rámci regionálního rozvoje mohli podporovat regionech, které byly postiženy problémem stárnutí populace dříve než ostatní. Děkuji. Děkuji. Ptám se Lamberte, jestli bych chtěl odpovědět na některé připomínky. Paní předsedkyně, chtěl bych pouze říci, že beru v úvahu jednotlivé návrhy pouze k tomu, abychom se soustředovali na regionální aspekt, bych chtěl říci, že vím, že ve výboru pro zaměstnanost připravují zvláštní zprávu, daleko šířejí zakorenou zprávu o důchodech. To neznamená, že bychom nemohli k důchodům odkazovat, ale na druhou stranu si myslím, že bychom neměli replikovat diskusy notabene k tématu, které patří do pravomoce členských států. Jde o to, že během toho roku se snažíme podpořit lidi v přijímání určitých řešení, budeme se dívat do budoucnosti a nacházet řešení pro další desetiletí. Já jsem se snažil na celou problematiku nahlížet ve skrze pozitivně. Chci, aby to byl rok konkrétní práce. Nechci příliš vstupovat do území dalších výborů, ale děkuji za vaše připomínky. Já také děkuji. Návrh by měl být připraven a další diskuse by mohla probíhat na konci listopadu, tedy 30. Tím jsme se dostali ke konci tří půl denních zasedání. Co se různého týče, tak já další bod nemám, jestli vy také ne tak bych jenom řekl, že řekla, že příští zasedání proběhne 30. listopadu 2010, bude také přes tři půl dny. Navíc je možné, že budeme mít eh, další neformální zasedání s komisí, poté co komise přijme tuto zprávu o soudržnosti. Takže bychom měli schůzi koordinátorů, která byla, byla otevřena pro všechny, protože mimořádné zasedání výboru s tak krátkým předstihem nezorganizujeme. Takže prosím, berte to v úvahu. Bude to jenom anglicky, ale podobná diskuse proběhne i v prosinci během řádného zasedání výboru. Nemůžeme ale čekat s první výměnou názoru až do poloviny prosince. Takže tím bych ráda uzavřela tuto schůzi. Děkuji vám za přítomnost, tedy těm, kteří tady jsou a přeji vám všem pěkný zbytek večera.